schváleného parlamentem. V souladu s článkem 231 odstavec 4 jednacího řádu eh, se tato oprava považuje za schválenou. Hleda, že by do 24 hodin od tohoto oznámení politická skupina nebo eh, množství poslanců odpovídající nízké vrahové hodnotě nepožádali, aby se o tom hlasovalo. Eh, ta oprava je k dispozici na plenárních na internetových stránkách plenárního zasedání a název bude zveřejněn v zápisu z tohoto jednání. Dále bych chtěl informovat, že ve středu spolu s předsedou rady podepíši sedm aktů,